A přichází pan předseda. No. Uh, Milé kolegyně a milí kolegové, zasedání znovu zahájeno. Já nechci zahájit pořad jednání, aniž bych doufám i vaším jménem, nevyjádřil velké smutek tohoto parlamentu nad tím, jak zde na londýnských ulicích byl zavražděn velice brutálně voják. Já bych chtěl jeho rodině takto zde projevit naši soustrast. Pan kolega Dol. Pane předsedo, Promiňte, že si beru slovo, ale dnes chci eh, položit otázku našim přátelům socialistům. Skončila volební kampaň v Bulharsku, výsledky jsou dány a dnes eh, vláda hledá tedy většinu a bulharští socialisté nevylučují oficiální podporu a taky. Eh, to alespoň prohlásil pan Svoboda včera, když řekl, jsem ochoten jít do této spolupráce. Chci si tedy zeptat socialistů, eh, zda pan Stanislav předseda eh, bulharských socialistů a předseda evropských socialistů skutečně zvažuje spolknutí této hořké pilulky spolupráce s, extrem, s extremistickou stranou, jejichž líder mm, eh, eh, usiluje eh, o nepřiměřná extremistická opatření, čili chci se zeptat, zda eh, by tedy taková vláda neměla být konfrontována s našimi požadavky. Abych měl dvě opatření. Domnívám se, že není možné umožnit vládám, aby jednali takto ale mám důvěru v demokracii a také v, dem, v, v socialisty a doufám, že budou obhajovat Evropu. Takže proto vám kladu tuto otázku. Pan kolega Salom Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, eh, pan Daul dobře, že důvěřuje Evropě i socialistům, protože bez pochyby jsme politickou skupinou, která možná není ta nejdůležitější, ale rozhodně není ta nejméně důležitější a vždy jsme obhajovali demokracii v Evropě a obhajujeme ji i v jiných zemích, kde jsou vlády, eh, ve kterých lidová skupina si přeje určitou ochranu, včetně tohoto parlamentu. Pan Daul se ptal, zda jsme eh, rukojmími někoho. Ne, To toto rozhodně nejsme. My jsme obhájci demokratických práv. Paní kolegyně Parvanová. Thank you very much, president. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Máte nějaký problém, kolegové, protože jsem žena nebo co? Pane předsedo, pane Josefe Dole, buďte tak laskav, nasaďte si sluchátka. E, děkuji vám za to, že jste tuto otázku nadnesli, je to otázka důležitá. Při vší úctě k vám bych vám ráda připomněla, že bych byla bývala velmi ráda, kdybych stejné poznámky od vás byla slyšela před čtyřmi lety, kde GERB, sesterská strana EPP v Bulharsku, sformovala vládu za podpory stejné nacionalistické strany, kterou zmiňujete. Doufám, že jste se už tedy teď poučila, a už konečně víte, o čem se to tady mluví. Děkuji vám mnohokrát, že budete k Bulharsku zaujímat nestraný přístup založený na pravdě. Milé kolegyně, milí kolegové, před námi máme hlasování na pořadu jednání. Já jsem chtěl, aby každá frakce se mohla vyjádřit, takže paní Hans, ale pak to ukončím. Milí Rosefe Dole, milé kolegyně a milí kolegové, myslím si, že toto není nedůležitá věc, když Josef Dol toto téma zde nyní nadnesl, ale myslím si, že my v Evropské unii se nemusíme dělat obavy pouze kvůli Bulharsku, obavy z demokratického vývoje. Máme tady celou řadu členských států, ve kterých Máme čím dál tím víc, větší obtíže nalézat evropskou demokracii a evropské hodnoty a obhajovat je. Ehm, dávno jsme hovořili o Maďarsku, pak jsme také hovořili o Rumunsku. Tehdy jsem se poněkud divila postoji liberální frakce, ale příliš později jsme diskutovali o Itálii. Možná budeme muset eh, hovořit také o vývoji v Řecku brzy, protože tam ten vývoj je také napováženou. Chtěl bych využít této příležitosti a říci, že si myslím, že zpráva Taváreš z důvodu diskuzí v Maďarsku v sobě obsahuje velice dobrý seznam nástrojů, který my, Evropané Evropanky, sami sobě můžeme dát, tak, abychom mohli chránit naše práva směrem dovnitř. Uvnitř EU. Skutečně se musíme dostat ven z této situace, kdy v těch evropských eh, stranických rodinách je krev vždy důležitější než voda a že tady se v těch vlastních řadách vždy hájí ty černé ovce a možnosti k tomuto, jak změnit ten postoj, nám nabízí právě zpráva pana Tavareše. Pane kolego Kohn-Bendite, Kohn-Bendit, vy jste tady použil výraz, který v tomto parlamentu by neměl být běžný a já vám za to uděluji výtku. Nyní má slovo kolega Golneš.